Dobré ráno, vážení kolegové, vážené kolegyně. Zahajuji zasedání. Na pořadu jednání máme jako první bod postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy. A dávám hned slovo jménem rady paní ministrini Breniat, prosím, Nikolino. Také zdravím paní komisařku Švica, děkuji jí za přítomnost, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Děkuji za tuto příležitost diskutovat s vámi eh, návrh konference o budoucnosti Evropy. Tento návrh se objevil eh, minulý měsíc, jak vám včera říkal pan premiér Plenkovič, co se týče rady, začínáme pracovat na konečném postoji ohledně zřízení konference. Na prosincové Evropské radě jsme k tomu dostali vodítka. Domníváme se, že prioritou by mělo být provádění strategické agendy pro období 2019 až 2024, tak jak byla dohodnuta v červnu, a chceme tedy přinést konkrétní výsledky ve prospěch našich občanů. Priority uvedené ve strategické agendě odrážejí eh, očekávání našich občanů. Například eh, tak, jak eh, vyplynula z dialogu s občany nebo s konzultací občanů. A chceme tedy navázat na úspěšný dialog v posledních dvou letech. Můj premiér včera zdůraznil, jak konference může být příležitostí naslouchat občanům, tak abychom lépe vyhověli jejich očekáváním. Domníváme se, že konference by měla přispět k rozvoji našich politik, to ve střednědobém i dlouhodobém hledisku, tak abychom byli schopni lépe čelit současným i budoucím výzvám. Také si myslíme, že chystaná konference by měl být proces, který zahrne všechny tři instituce, eh, tak, že bude respektovat eh, meziinstitucionální vyváženost a úlohu jednotlivých institucí. Stejně je třeba zapojit i členské státy a jejich parlamenty. Toto sdílení je velice důležité. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Evropská rada požádala chorvatské předsednictví, aby pracovala na postoji radě ohledně obsahu, rozsahu, složení a fungování konference o budoucnosti Evropy a aby na tomto základě s Evropským parlamentem a komisí eh, jednalo. My eh, tedy skutečně jsme na tom začali pracovat a mohu vám dnes eh, oznámit, že dnes v Bruselu eh, velvyslanci budou mít první formální výměnu názoru za tímto účelem. A 28. ledna na Radě pro obecné záležitosti se o tomto tématu také bude diskutovat. To znamená, budeme zároveň i naslouchat vaší diskusi a přečteme si pozorně vaše usnesení a těšíme se i na eh, příspěvek komise, který by měl eh, být k dispozici příští týden. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji a nyní dostává slovo místo předsedkyně komise paní Švica, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, je mi ctí být zne, moci být ehm, v jádru evropské demokracie a diskutovat o konferenci budoucnosti Evropy spolu s vámi. Jako bývalá poslankyně tohoto parlamentu eh, považuji Evropský parlament za blízkého přítele. Dnes eh, před vámi stojím, vážení eh, poslanci, stále ještě jako přítelkyně a teď také jako vaše partnerka ve své nové roli za zodpovědná s demokracií, demografií. Vím, jak důležité jsou občané pro evropskou politiku. A konec konců my činíme tato rozhodnutí pro, v jejich prospěch. Ovšem, ne vždy eh, eh, máme toto eh, právo. Toto je zapotřebí si uvědomit. A teď máme příležitost hovořit s občany, spojit se s nimi, odpovídat, reagovat, budovat důvěru vzájemnou mezi Evropskou unii a občany. A toto je důležitou součástí toho, co konference o budoucnosti Evropy má znamenat. Ehm, je to klíčový okamžik evropské politické historie a jsme tváří tvář u unikátní příležitosti a stejně tak výzvě. Ano, ehm, bude to mít své odezvy nejenom na přítomnost, ale bude to mít dopad také na budoucnost. Ehm, záleží na nás všech, aby z tohoto byl úspěch. Vážení eh, poslanci, dovolte mi, abych to řekla celá jasně. Už eh, nemáme eh, politiku tzv. business as usual. Způsob, jak se dělala dříve politika, ten už nefunguje. Občané si přejí, abychom jim naslouchali a my jim musíme naslouchat a musíme jim dát příslušnou odezvu. Spolupráce a odvaha nových, nových terminologie v Bruselu. Musíme být stateční, musíme nalézat nová kreativní řešení tak, aby naše demokracie fungovala ještě lépe ve prospěch občanů. Toto musíme dělat společně jako partneři parlament, rada a komise. A proto společné usnesení eh, eh, ze všech tří institucí může urovnat cestu tomuto eh, ojedinělému partnerství. Ale partnerství nekončí v těchto třech institucích. Členské státy a jejich národní parlamenty musí být rovněž začleněny. Jejich spolupráce bude přidanou hodnotou tohoto procesu. Abychom toto zajistili, tak musíme oslovit každého občana, hlavně ty, kteří se přímo eh, neangažují. Velmi se spoleháme na eh, spolupráci s výborem regionu a eh, s Evropským ekonomickým a sociálním výborem. Ehm, chci navštěvovat regiony v mé roli jako místo předsedkyně a chtěla bych slyšet od občanů ze všech koutů Evropské unie. Máme tady teď eh, skončit, vážení přátelé, kolegové, ne. Je to otevřený proces. Mm, eh, tak, jak bude postupovat konference, ne, eh, doufáme, budou se ostatní přidávat. Jsou tu dva směry tohoto procesu. Jednak jde o politiku s diskusemi, s klastry v rámci jednotlivých týmů, jde o začlenění priorit a také digitální agenda rady. A druhý směr se bude věnovat institucionálním tématům, jako jsou volby, předsedy komise a nadnárodní kandidátní seznam změnami. Role komise spočívá tady eh, v roli přímého zprostředkovatele. Eh, eh, moje paní komisařka Jorová je zodpovědná za to, že bude sledovat tento institucionální směr. Evropská komise přispěje k utváření této konference svým usnělením, sdělením příští týden. Toto je příspěvek komise k diskusím, které se musí konat v následujících týdnech mezi třemi institucemi a to bude zacíleno na to, abychom vytvořili formální strukturu a abychom si stanovili cíle konference. Toto bude obsahem společného eh, prohlášení. A jakmile eh, Rada pro obecné záležitosti prodiskutuje tyto záležitosti 28. ledna, eh, budeme pak schopni posunout se do další fáze, aby moci stanovit datum pro začátek mm, konference. To byl ideální případ v první polovině roku 2020. A um, jak je lepší datum eh, než 9. květen bychom mohli zvolit? Den Evropy. Je to den, eh, který je pro nás všechny velice významný. A teď už vidím potenciál pro eh, plodné partnerství s Evropským parlamentem, když se podíváme na priority, které sdílíme v roli místo předsedkyně pro interinstitucionální vztahy. Má kolegy, kolegyně paní Ševčovič se nám, k nám přidá při této práci. Vážení poslanci, jako přímo zvolení zástupci občanů jste klíč klíčovými zástupci v tomto procesu a já vítám usnesení tohoto parlamentu, eh, stejně tak jako váš eh, eh, závazek mm, nepředcházet výsledek této konference. Myslím si, že předešlé stanovování by způsobilo větší škodu demokracii, než kdybychom neudělali vůbec nic. Takže předem nepředcházet mm, těmto věcem. Vážení poslanci, tím že jste mě potvrdili v mé pozici místo předsedkyně pro demokracii a demografii, jste ukázali, že jste ve mě vložili důvěru. Eh, a stejně tak, jako je důležité vytvářet důvěru vůči občanům, chtěla bych eh, mít důvěru spolu s vámi a budu se těšit na eh, vaši spolupráci s vámi. Děkuji. Vyslechli jsme si radu a komisi. Ještě než dám slovo předsedům frakcí, dovolte pár komentářů, protože Několik měsíců už se zabýváme tímto projektem konference o budoucnosti Evropy a samozřejmě jsem velice rád, že dnes máme naplánovanou tuto rozpravu, že dnes plenární zasedání parlamentu bude hlasovat o usnesení, které odstartuje celý proces. Jak eh, víte, konference je výsledkem požadavku Evropského parlamentu. Předsedkyně komise paní von der Leyen vyhověla tomuto eh, požadavku v červenci po evropských volbách, kdy bylo všem jasné, že některé mechanismy evropské demokratické eh, zprávy je třeba revidovat a upravit. A my samozřejmě eh, jako celý parlament se domníváme, že je třeba postupovat ve spolupráci s národními institucemi, ale také je třeba naslouchat občanům. Myslím si, že usnesení, o kterém bude dnes plenární zasedání eh, hlasovat, bude začátkem reformního období. Není předem jasné, jak to dopadne, ale bez pochyby to bude velký impuls, protože potřebujeme funkčnost demokracie a především potřebujeme, aby demokracie byla užitečná pro občany. Myslím si, že toto je v zájmu evropských institucí, ale obecně je to v zájmu celé Evropské unie. A my tedy chceme, aby opravdu v jádru tohoto procesu stáli občané. Pro tento parlament je tedy dnešní den důležitý, je to důležité pro všechny politické frakce. Je to příležitost pro dialog, vzájemné si naslouchání všech evropských institucí. A uspějeme, jestliže evropské instituce budou schopny jít ruku v ruce. Já tedy děkuji a dávám hned slovo předsedovi eh, skupiny EPP, panu Webrovi. President. Vážený eh, pane předsedo, zástupce rady, eh, začátkem pro diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy eh, jsou výsledky voleb minulého roku. 201 milionů lidí se zúčastnilo voleb, evropských voleb druhý, druhá největší demokracie na světě. A to je výchozím bodem pro naše diskuze. Takže lidé věří v Evropu, lidé důvěřují Evropě, lidé si přejí eh, přispět k budoucnosti Evropy. Klíčovou otázkou teď je, ehm, eh, jestli můj hlas eh, něco platí, znamená. Ano, to, jestli to má nějaký dopad. A tady víme, že zlepšení je nezbytné a proto další desetiletí musí být dekádou posílení evropské demokracie. Jeden, jedna ze zásad pro to, aby eh, tato struktura fungovala jako pro nás, jako EPP, nejdůležitější bod, který již byl zmíněn, eh, je eh, zaangažovanost lidí. Teď nalézt cestu, jak ehm, ehm, se spojit s našimi občany a jak je začlenit do tohoto procesu. Druhá věc. Parlament má vůči roli. My jsme zástupci občanů, my zastupujeme politické krajinu Evropy. Evropa dneska geograficky z současného pohledu. My zastupujeme parlament, kde skutečně zohledňujeme eh, volný mandát v tom pozitivním smyslu slova. Pro mě je to vždycky obtížné eh, tady sjednat se jednotu. Máme tady skutečný svobodný mandát a to je dobré. A spolu s komisí a radou máme dobré pracovní vztahy. Ehm, takže jsem chtěl ehm, podtrhnout eh, spolupráci s paní Dobravkou jako místo předsedkyní, která je zodpovědná za tyto otázky. Toto může, my spolu velice dobře spolupracujeme. A dalším prvkem týkající těchto zásad je zaangažovat národní parlamenty. Všechny tyto otázky, na těch jsme se dohodli, ale zase eh, reparlamentazace eh, Evropské unie je pro naší skupinou klíčovým prvkem. A je tady eh, pracovní skupina a teď jde o směr demokracie. Demokracie je založena na dvou principech, kandidátech a na programu máte, to platí eh, pro kanceláře, pro kandidáty pro kanceláře na starosty a pro nás je důležité, abychom to implementovali na evropské úrovni, dostávajícího třeba předsedu komise. Takže celé diskuse o špicem kandidátu a celém tomto, eh, této koncepce v minulém roce, toto selhalo. Ale pořád je to ještě naším zájmem jako EPP a budeme chtít, aby tento proces špicem kandidáta byl závazným procesem pro nadcházející volby na evropské úrovni. Musíme, je tady určitá eh, soutěž mezi evropskými stranami, to znamená, e, jsou tady pravidla e, pro evropské politické strany, které musíme zvážit. A musíme si zvážit, jak posílit e, práva těchto institucí Evropského parlamentu například. Klíčovou otázkou je otázka práva iniciativy Evropského parlamentu a podobně. Takže toto musí být směr do budoucna. Více demokratičtěji lidé budou rozhodovat. Toto je nejlepší medicína. A konečně jsme skutečně připraveni zvládnout výzvy zítřka? Co eh, lze udělat eh, v rámci současné smlouvy, ale ehm, je zapotřebí změnit eh, smlouvy. To je další prvek, o kterém budeme chtít diskutovat v rámci konference o budoucnosti Evropy. Takže začněme dnes a pracujeme na tom a splňme si nový sen o Evropě. Děkuji. Děkuji. Nyní paní předsedkyně Garcia Pérez za SD. Děkuji. 9. května uplyne 70 let od prohlášení, které navrhovalo vytvoření Evropského společenství. Tehdy začalo eh, politické dobrodružství ve světě i v historii. Šest zemí se svobodně dohodlo, že spojí své osudy, aby zajistili mír a zlepšili život občanů. Ale eh, toto prohlášení eh, o Evropě nebylo jediné. Byl tady byl to základ k dalšímu vývoji, který se opíral o solidaritu. A teď je na nás najít ten nový impuls, aby Evropa byla schopna zajistit mír v Evropě i ve světě a zase i zlepšit život eh, občanů. Dnes naše EU čelí výzvám, jako je klimatická krize, nerovnosti, digitalizace, ale bohužel i výzvám, jako jsou útoky na právní stát a populismus. Konference o budoucnosti Evropy je tedy jedinečnou příležitostí kterou bychom neměli promarnit. Musíme eh, aktualizovat naši Unii tak, aby byla schopna čelit výzvám. A je to také příležitost pro to, abychom zapojili občany, abychom si vyslechli, co Evropané očekávají, jaké jsou jejich návrhy, eh, abychom byli schopni eh, zapojit všechny vrstvy společnosti. První Taková eh, konference o budoucnosti Evropy už proběhla v Hágu v roce 1948 a dnes máme více mechanismů na to, jak zapojit občanskou společnost a měli bychom jich využít. My, socialisté demokraté, chceme vést otevřený dialog s občany, který povede ke konkrétním výsledkům. Chceme pracovat na širokém zapojení celé společnosti s vyvážeností zastoupení pohlaví, eh, věkových skupin a zeměpisného původu. A samozřejmě by to mělo být na úrovních eh, jak místní, tak i evropské, protože každý má k tomu co říct. Evropa neexistuje, pokud neexistuje eh, každá jednotlivá vesnice, jednotlivé město, kde se v konečném důsledku uplatňují politiky, o kterých rozhodujeme v parlamentu. Eh, Jean Monnet říkal, že jsme tady především proto, abychom spojovali lidi. A Některým to není jasné, stále hovoří z národního hlediska, ale je jasné, že Evropa spojuje, společně jsme silnější a e, v tomto stále složitějším politickém světě potřebujeme svůj projekt posilovat. Nejsme tady také jenom proto, abychom budovali trh, chceme budovat společenství, to je mnohem více dnes musíme hájit evropskou demokracii a s tím souvisí, že musíme zlepšovat život lidí. Příliš dlouho Evropa zanedbávala sociální pilíř a hospodářské politiky nebyly doplněny sociálními opatřeními. Nechali jsme vzrůst chudobu, vzrůst nerovnosti a, jenom, a tohle právě přispívá k nárůstu populismu. Musíme učinit velký krok pro to, abychom přikročili k Evropě občanů a myslím, že na, abychom na, mohli být pyšní. Lisabonská smlouva posílala Evropský parlament, zavedla nové eh, nástroje pro zapojení občanů, ale nestačí to. Doufejme, že konference o budoucnosti Evropy otevře nový prostor pro obohacení diskuse a pro hledání nových myšlenek, které by zlepšily naší unii. Musíme také zvážit volební eh, systém před příštími volbami v roce 2024. Za těch 70 let jsme urazili dlouhou cestu a evropská rodina se rozšířila. Začínalo se s šesti zeměmi, pak nás bylo 20 2008 s velkým smutkem se s jedním členem eh, rozloučíme, možná jenom dočasně, ale je i toto příležitost znovu zvážit evropský projekt, podívat se eh, zpět, tak abychom mohli plánovat budoucnost. To je nezbytné. Také musíme si uvědomit všechno, co nás spojuje a uvědomit si i to, že budoucnost je v našich rukou nemůžeme eh, podléhat nostalgii, protože Evropu budujeme každý den. Je to eh, náš společný osud, který patří nám všem a my všichni bychom měli vytyčit cestu a naše skupina SD eh, se zapojí do toho, abychom tato evropský sen uskutečnili reálným. Děkuji. Nyní pan předseda Čolos za skupinu Rinu. Prosím. Vážený pane předsedo, milí kolegové, včas do říkáme, že diverzita je přirozená povaha Evropy a nyní to můžeme ukázat. Evropské volby ukázaly, že evropští občané věří v Evropu, ale přeji si lepší Evropu, jinou, obnovenou. A ta první změna by měla spočívat v tom, jak zapojíme občany do evropských procesů, neboť Evropa nebyla vytvořena pro sebe samou či pro nějakou elitu. Byla vytvořena pro všechny své občany. Konference by mohla být skvělou příležitostí pro to, jak obnovit Evropu, pokud budeme mít odvahu vlastně přestat s naším procedurálním způsobem myšlení a dát slovo občanům a jejich diverzitě. Během let bohužel jsme dopustili, že se tady rozvíjelo občanů pocit, že, že nemají žádnou hodnotu v Evropě, že Evropa jsou spíše překážky a nějaká omezení. A ta konference je příležitostí pro to, abychom otevřeli dveře Evropy občanům. A není to kvůli ničemu, že jsme hájili to datum 9. května pro nastartování té konference práce. Měli bychom nalézt řešení pro to, abychom pravidelným a řádným způsobem zapojili občany a ne vždy pouze každých pět let během voleb. Samozřejmě eh, někteří jsou znepokojeni, mají strach, že ztratí například svou odpovědnost, ale já jsem přesvědčen o tom, že participativní a reprezentativní demokracie prostřednictvím parlamentních procesů jsou komplementární. Není to nic, co by stálo proti sobě. Milí kolegové, máme dva a půl roku pro to, abychom přinesli naděje a myšlenky, které by zlepšily fungování našich institucí, také více, eh, jak se udělat transparentnějšími, ale musíme také naplnit očekávání těch, kteří si přejí, aby byla Evropa skutečným společným domem. Mnoho z občanů již tímto způsobem žije a my se musíme poučit a skombinovat propojení občanů na své teritorium, na specifickou kulturu a e, skombinovat to právě s tím, že všichni jsme Evropané. Naši britští e, přátelé e, budou odcházet a samozřejmě mé výročí Lisabonské smlouvy. Jsou to dvě typy různých událostí, ale přesto to vyjadřuje současnou Evropu Evropa by se měla znovu obnovit ve své diverzitě a Evropský parlament by měl mít takovým hnacím motorem této nové vize Evropy. Děkuji vám. Ehm, Nyní má slovo pan Freund, Freund za zelené. Prego Freund. Uh, Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ta diskuze, kterou dnes vedeme, je absolutní eh, nutnost. Eh, hlavně něco pro že eh, na minulém plenárním zasedání, jaká lepší myšlenka, než dedikovat nebo, nebo věnovat to časové okénko týdne této konferenci. Já si myslím, že to by byla pro něho hrozná můra. Je škoda, že se dnes k nám nepřipojil. On by toto vše asi nazval federalistickou zápletkou, ale ono se to děje tady, veřejnosti. Je to veřejná diskuze, je to demokratický proces a nejenom kvůli nějaké staré ideologii, ale protože solidarita je e, silnější e, a protože spolupráce je silnější než nacionalismus. A zatímco Nigel a e, všichni ostatní brexitíři se snaží dostat v Británii, tak my začínáme s diskusí, která je nezbytná o dalších krocích evropské integrace. Diskuse, která povede k silnější a demokratičtější unii. A protože my si myslíme, že to je zapotřebí v době klimatických změn větší kooperace nejenom o placení taxí, daní. Nejde jenom o to být tlačení mezi e, Čínu a ostatní, e, nejde o krátkozrakost, e, nejde o sobectví. Musíme se spojit, musíme spolupracovat, protože jinak tady ehm, budeme jenom, skončíme jako velmi ehm, malí, skromní. Ehm, musíme to udělat jako Evropané. Evropané. To znamená, to, co dnes předkládáme, tyto návrhy jsou silné, jsou založeny na dobrých příkladech, které jsme zažili v Irsku. Občanské shromáždění tam. Naše ambice je vést diskusy s občany napříč celou Evropskou unii, s národními parlamenty, s evropskými institucemi. A musím říct svým kolegům ze sociálně demokratické frakce a demokratů, Nestačí jenom eh, přinést sociální partnerství eh, a nejde jenom přivést odbory k jednacímu stolu, ale musíme začlenit také evropské nevládní eh, organizace do této diskuze. Vím, že jsou to rizika v tomto projektu. Podívám, když vedeme tuto diskuzi v 24 jazycích, mm, možná se nevymaníme jen tak z bruselské bubliny. Možná to nebudou takové reformy, které od nás občané očekávají, ale myslím si, že nejhorší věc, kterou bychom mohli udělat, je se o to ani nepokusit. Takže eh, jsme to zažili na eh, euro a na migrační krizi, že se vždycky eh, zablokujeme, když se integrace udělá jenom polovičatým způsobem. Takže si myslím, že odpověď, kterou musíme přinést, je to, že Evropské unii dáme do ruky nástroje a kompetenci zvládnout ty hlavní výzvy naší doby. Takže nedopustme, aby euroskepticismus a populismus dominoval evropské krajině. Měli bychom vytvářet silnější a sjednocenější Evropu a měli bychom učinit další další krok ve směru Evropské federální republiky. Děkuji. Grazie. Děkuji. Nyní pan předseda Zany za skupinu ID. Děkuji, pane předsedo. Mám pocit, že buď parlament na počátku nového volebního období nebo komise velice zdůrazňovali uspořádání této konference. Eh, měl to být pilíř pětiletého programu a pilíř reformy EU. Eh, uvidíme, jak bude vypadat složení a výsledek, ale všechny skupiny se shodují na potřebnosti této konference. Já si myslím, že eh, to ale nebude úplně užitečné prohledání odpovědí na očekávání občanů na to, co nám občané naznačili v květnu při volbách. Občané nechtějí, abychom organizovali konference, diskuse, agoru, ale už celé roky od nás očekávají konkrétní reakce, konkrétní kroky. Eh, tady není problémem naslouchat občanům. My víme, co občané chtějí. Jedná se o politický problém. Eh, a eh, spočívá v tom, že tyto instituce celé roky nejsou schopny poskytnout konkrétní odpovědi, dělat politiku, reagovat na závažné problémy, jimž v současnosti čelí evropští občané, jako je hospodářská krize, jako je vnitřní bezpečnost, jako je imigrace, což je téma, které eh, podle mého názoru velice chybí v usnesení parlamentu a nemůžeme toto téma opomíjet. Myslím si, že eh, takováto práce by měla smysl, pokud bychom hm, předtím, než budeme dělat na nějaké návrhy, že by tato instituce provedla velkou eh, sebekritiku ohledně chyb z minulých let, protože to byly velice závažné chyby, eh, které náš kontinent potápějí a znamenají, že nemáme silné slovo na mezinárodní scéně. Pokud nepochopíme, že e, ty reformy e, jsou nutné, protože politika za posledních 20 let jenom oslabila naše státy, oslabila náš kontinent, znamenala větší chudobu našich občanů. Pokud toto všechno nepochopíme, tak to bude jenom takové marketingové cvičení, které nebude mít žádný smysl. Já si myslím, že Cílem by mělo být pochopit naše chyby, naše omily a bohužel instituce zatím stále ještě neprovedly tuto hlubokou sebekritiku. Je třeba pochopit, jak říkal eh, kolega ze zelených eh, to není skutečně eh, cílem vytvořit federální Evropu, jak o tom hovořil on. Eh, je třeba vyhovět potřebám občanů. Občané jsou proti tomu, kdykoliv měli příležitost se k tomu vyjádřit. Je třeba eh, si uvědomit, že bez našich států, bez našich národů a bez našich občanů Evropa nemůže existovat. Děkuji. Děkuji. Nyní pan předseda Legutko za skupinu EKR. Uh, Děkuji, pane předsedo. Budeme hovořit o usnesení, které přijde z tohoto eh, parlamentu a hlavním bodem je to, že všechno v tomto usnesení je nesprávné. Je to špatné, je to špatné, protože článek 428 odstavce 4 smlouvy o Evropské unii jasně konstatuje, že je to rada a ne parlament nebo komise, které mohou svolat takovouto konferenci. A vím, že přístup tohoto parlamentu komise vůči těmto smlouvám eh, byl eh, spíše takový nejasný, ale měli bychom si vzpomenout na to, že se tady odlišujeme, že se odchylujeme eh, od toho, co smlouvy stanovily. Takže přístup vypadá tak, že cíl eh, legitimizuje prostředky. Eh, stále blížší eh, Evropská unie legitimizuje dokonce i to, že se ignoruje duch těchto smluv. Je to nesprávné, protože je tu celý postup, jak vyprodukovat tento dokument a to bylo ostudné. AFKO vyčlenilo z některé skupiny tím, že navrhlo vlastní text a vlastně hlasovací seznam byl stanoven předem. Pět skupin připravovalo toto, tento dokument tajně a vyřadilo e, skupiny, e, které vlastně neměly žádnou možnost ovlivnit tento návrh. Pokud to nevíte, dámy a pánové, tak Toto je eh, falešná hra, to je eh, tyranie eh, většiny. Je to nesprávné, protože do Evropskému parlamentu dává vůči roli v tomto procesu v neprospěch národních parlamentů a v neprospěch demokratické legitimnosti. A to je vlastně daleko větší než Evropského parlamentu, tady tato legitimnost národních parlamentů. Je to nesprávné, protože to dává. Je to špatné, protože se dostává tato konference eh, do eh, eh, rukou skupiny, která nepochybně bude začlenovat pouze zástupce o něch pěti politických skupin. Takže je to tyranie ehm, většiny. Je to nesprávné, protože je to předem stanovený výsledek, jak jsme už slyšeli. Eh, dnes ráno. Eh, konference prostě je považována za takový výchozí bod, odrazový můstek dalšího velkého skoku kupředu eh, v rámci evropské integrace, včetně nadnárodních kandidátů, špicen kandidátů a také větší kompetence pro Unii na, v neprospěch členských států. To nebudou konzultace, to budou jenom falešné konzultace, protože cíl je již přesně stanoven. A ono to skutečně tady nevyžaduje mnoho inteligence eh, eh, před, eh, předpovědět, že to všechno povede k rozdělení Evropy. Něco, co už je hodně hluboké a velmi nás to znepokojuje. A nebudeme asi překvapeni, protože zastánci stále blížší Evropské unie byli velice dobrý tím tím tom, že rozštěpovali lidi. Je to smutné, protože víme, že lidé se učí z chyb. Možná, že ano, ale zjevně většina poslanců Evropského parlamentu tak nečiní. Děkuji. Nyní paní předsedkyně Obry za skupinu GUE. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již celý měsíc francouzi mm, demonstrují eh, proti reformě důchodu. Včera 1200 lékařů vyšlo do ulic a kritizovalo, jak vypadá stav našich francouzských nemocnic. Všude v Evropě se občané mobilizují proti důsledkům politiky šetření a šetří se si i v, přímo v EU. Všude zvítězuje individualistický přístup a systémy solidarity jsou ničeny. Konference o budoucnosti Evropy by měla nějak zareagovat na tyto změny, ale bohužel ten proces, který je momentálně navrhán, není v pořádku, nejsou v pořádku ani cíle, ani metody. Nemůžeme se tady spokojit s tím, že uděláme pouze nějaké kosmetické úpravy. Potřebujeme hluboké změny, je třeba zcela nově nastavit celou architekturu EU. Je třeba mít odvahu a musíme hluboce změnit evropské smlouvy proč vlastně bychom neměli přejmenovat tu konferenci o budoucnosti Evropy na konferenci o změnách evropských smluv. Pokud chceme mít skutečně zelený nový sociálně ekologický díl, bylo by to třeba. Musíme opustit logiku eh, volného obchodu. Potřebujeme se podívat na zlepšení kompet- růstu a ne prosazovat všeobecný dumping. Co se týče metod, nic horšího by nebylo, než bychom tady vytvořili zase nějaké velice složité demokratické systémy, kdyby na to vše vedla komise, která vůbec nemá žádnou demokratickou legitimitu. Je třeba

abychom, jak to bude vlastně vypadat, jak bude vypadat agora občanů, budou tam dva až tři lidé za každý členský stát. Myslíte, že toto zajistí efektivní účast našich občanů? Jak myslíte, že si získáte eh, důvěru evropských občanů v evropské instituce, pokud vás nebude zajímat eh, jejich eh, názor? To znamená, že byste měli předložit výsledky konference k referendu ve všech členských státech. Jinak to dopadne jako v roce 2002, když šlo o ten konvent a nakonec byly přijata Lisabonská slova proti vůli evropských občanů, proti tomu, jak se vyjádřili v těch několika referendech. Tedy je třeba, abychom zareagovali na tu rostoucí výzvu, která je tady je před evropskými institucemi a měli bychom spochybnit eh, pravidla hry. Proto je důležité, aby konference o budoucnosti Evropy eh, se nestala něčím, kde budou obrovské cíle a pak z toho vůbec nic nebude. A toto riziko tady je. Evropský občané si zaslouží něco lepšího, hlubokou a radikální reformu ve službě občanů a této planety. A tady je třeba mít skutečný participativní proces a musíme tady opět vrátit smysl té původní myšlence evropského projektu. Děkuji vám. Děkuji za nezařazené, pan poslanec Kastaldo. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařka, komisařko, letos konečně zahájíme seriózní diskusi o změnách, které, po kterých jsme volali v posledních letech. Máme za sebou traumatický zážitek z Brexitu a měli bychom to využít jako příležitost pro diskusi o nové evropské agendě a pro odblokování významných forem. Sociální pilíř, fiskální unie, skutečné řešení imigrace také je třeba mít posílený nástroj spolupráce. To je nástroj, který se stále ještě málo využívá pro ty, kteří chtějí postupovat rychleji. E, tato konference by také mohla přinést e, reformu institucionálních smluv, pokud jde třeba o právo iniciativy pro náš parlament. Občané budou tento proces sledovat a my jako parlament musíme být v první linii hájit jejich hlas, jejich e, sny a naděje. Kolegové kolegové, eh, chci říci jasně, že tato konference by neměla být jenom nějakým stylovým cvičením, jenom nějakým divadlem, protože už máme málo času. Nedostatek evropanismu je právě důsledkem eh, nečinnosti. Dnešní svět je poznamenán zlobou, strachem a nadějí. A co z toho zvítězí, to bude záležet jenom na nás. Děkuji. Děkuji. Vyslechli jsme si stanoviska politických frakcí. Samozřejmě můžete používat i modré karty. Od nynějška nyní má slovo pan Rangel, minuta 30. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také radě, paní komisařce. Rád bych řekl, že deset let po Lisabonské smlouvě je skutečně na čase, abychom připravili naši Unii na další desetiletí. Takže Potřebujeme eh, hlubokou, jasnou diskusi, eh, abychom mohli připravit naše instituce a abychom mohli připravit naši Unii na výzvy budoucnosti. Toto je rozsah, toto jsou důvody, proč organizovat takovou konferenci. Ale co je opravdu rozdílné, je to, že tentokrát mm, chceme využít přípravě veškeré dovednosti a použít všechny nástroje, které máme k dispozici k tomu, abychom se angažovali občany v této diskuzi. Toto je naším cílem. Ale to je to, čemu říkáme participační demokracie. To je pravda. Ale buďme opatrní. Nechceme směšovat participační demokracii eh, s reprezentativní eh, demokracií. Jedna věc je naslouchat a konzultovat eh, věci se občany, zaangažovat je, udělat to tak, aby byli angažovaní v našich diskusích. Jiná věc je institucionální zastoupení se všemi těmi dědictvími, která si neseme právní států a měli bychom tyto dvě sféry jasně oddělit. I když třeba se budeme muset začlenit do tohoto projektu, způsobem, způsobem, eh, který, eh, řekl bych, bychom mohli využít tak mm, eh, abychom využili i důvěry, kterou nás občané vloží. Takže má naděje spočívá v tom, že poprvé můžeme mít proces reform Evropské unie, kdy občané skutečně budou nápomocní a kdy bude jejich názor platit. Děkuji. Paní Bischoff má dvě a půl minuty. Poslední léta byla charakterizována debaty o krizích, o Brexitu, stále silnícími hlasy euroskeptiků a pravicových populistů. A to nejenom zde v parlamentu. Větší účast na volbách do Evropského parlamentu v květnu minulého roku byl první krok směrem ven z této negativní spirály. Občané díky své vysoké volební účasti jasně ukázali, že mají zájem o Evropu že Evropa jim není lhostejná, ale také tím vyjádřili svá vyjádření v tom smyslu, že si přejí Evropu, která bude funkce schopná. To volební účast nebyla žádný automatismus. To bylo výsledkem aktivní občanské společnosti a širokých aliancí. Ti přispěli k tomu, že u těchto voleb to bylo jinak než u těch ostatních. Občané si přejí eh, funkce schopnou Evropu, která bude jednat, která je bude chránit a která je posílí. A proto je důležité, abychom prostřednictvím této konference konečně nasměřovali náš pohled směrem vpřed, abychom se odvážili k průlomu, ale to se podobí, podaří pouze v případě, když to uděláme správně a odhodlaně. A proto se z této konference nesmí stát žádná rutinní záležitost, žádné business as usual. Musíme mít odvahu výjít z naší komfortní zóny. Musíme jít tam, kde jsou lidé, tam, kde jsou ti, kteří mají pocit, že Evropa odložila stranou, tedy musíme ven z hlavních měst, musíme jít do regionu, na venkov, musíme k pracovníkům, k zaměstnancům, k lidem bez práce, k mladým lidem, také k těm, kteří vidí Evropu kriticky, k těm, pro, ně Evropa nutně, pro něž Evropa nutně není důležitým projektem a proto je důležité, aby občané měli přímý vliv od samého počátku a ne teprve až na konci. Ne, aby až na konci mohli říct si buď ano či ne, už to bude vše jaksi předem pro ně připraveno. Proto jsme jasně řekli, že my v této konferenci o budoucnosti Evropy vidíme velkou šanci. Máme tam institucionální plénum, kde jsou také zástupci občanské společnosti a také zástupci eh, Evropského hospodářského sociálního výboru a kde samozřejmě je přítomen i výbor regionu. Neboť potřebujeme občanské potřebujeme starosty, potřebujeme místní zastupitele, pokud chceme, aby celá ta debata měla dosah i na běžné občany. Proto doufám a apeluji na to, abychom měli odvahu sejít z těch vyšlapaných cest a abychom skutečně se odvážili k něčemu novému, abychom Evropu udělali k skuteč, skutečnou Evropu, která bude jedna. Děkuji, pan Feroštat má tři minuty. Ano, nejprve mi takový společný závěr. To poprvé, myslím, že to je 20 let po začátku umluvy, tři instituce se opět tady shodují eh, na tom, že je nezbytná hluboká eh, reforma Evropské unie. A už toto samotné je důležitou skutečností protože je to 20 let po eh, začátku eh, první dřívější umluvy. A poprvé, kdy tyto tři instituce říkají dobrá, a v této reformě, této reforma Evropské unie naprosto nezbytná. A nebudu protiřečit eh, nebo nepovedu diskuzi s panem Legutkem, protože on už tady mm, dlouho nebude, už tady není. Důvody, proč si přejeme tuto konferenci, spočívají v tom, že jsou tu problémy, které rozpoznáváme v Evropské unii. Například máme Brexit. Velká země, která opouští Evropskou unii, ono je obtížné říct si, ano, výborně, ano, ne, je to problém. Máme tady problém, když velká země odchází z EU. Když pět let po začátku migrační krize stále ještě nemáme reformu Dublinu. Eh, tak tady máme problém v Evropské unii. Jestliže deset let, deset let po vypuknutí finanční krize stále ještě nemáme bankovní unii v Evropské unii, tak máme problém. A jestliže rusové a američané eh, rozhodují všechno v našem sousedství v Syrii, v Libii a na Ukrajině, tak máme problém. V zásadě realita vypadá tak, že v eh, eh, mezinárodním poli, milí kolegové, eh, jsme vydíráni Doganem, i Putinem, týrání Trumpem a i čínskou vládou. Takže to je důvod, proč chceme reformovat Evropu. Ne, protože říkáme, jsme všichni Evropané, všechno funguje dobře a hotovo. Ne, bude to jiný svět zítra, který bude dominován tím, čemu říkám Birja, jako Čína, Indie, Rusko, Amerika a to neznamená, že my musíme být eh, eh, takový. My chceme ale obhájit Evropu, v které všichni eh, děti v naší noci budou moci přežít v tomto novém světě. A to tak dnes není. A musíme to udělat s novými metodami. Ne tak, jako to bylo v rámci umluvy. V této umluvy to šlo se zhora dolů. A nahoře eh, Žerská desteng, to bylo ehm, něco, co bylo velice ehm, tenkrát eh, zajímavé. My musíme udělat ale přesný opak. Ne eh, v rozporu s tím, ale ze spodu a pak nahoru, od občanů a pak jít nahoru, tak abychom mohli vytvořit ehm, poté po generaci Schumana, Moneta, generaci a po generaci Mitterána potřebujeme další krok, další posunku předu. A to je taková vize Eh, eh, třetí a odvaha druhé generace. Děkuji. Pane Verhofstadte, jsou tady na vás eh, dvě modré karty. Pan Roland a ještě další kolega přijímáte? Pane Roland, dnes máte štěstí. I do feel lucky with... Ano, opravdu mám velké štěstí, paní předsedkyně, Pane Frhovštate, hovoříme o budoucnosti Evropy. A jednou z klíčových eh, obav eh, o Evropu a o vaši budoucnost je vaše za, geopolitická závislost. Hovořil jste o Rusku, o Putinovi ale nedávno Nord Stream 2, což je tedy ropo, eh, plynovod eh, z Ruska do eh, Evropy, byl dokončen, byl tam podpis s Dánskem, byla to veliká částka. Souhlasíte se mnou, že Evropa nemá šanci na energetickou nezávislost? Pan Minas měl také otázku. Pane Verhofstadte, vy jste říkal, že chcete Eh, umožnit přístup ze spoda nahoru. Objevují se zvěsti, že některé strany už se dohodly na tom, kdo by měl tu konferenci vést a vaše jméno bylo v té souvislosti zmíněno. A mě by tedy zajímalo, eh, zda nám můžete říci, že ty zvěsti nejsou pravdivé a že konference sama by se měla rozhodnout o tom, kdo ji povede. Ano, to je asi dobrý nápad eh, mít demokratický proces eh, se zapojením občanů, tak jako je tomu při volbách. To je asi to nejlepší. Možná bychom se mohli eh, nebo požádat pana Sasoliha, aby uspořádal tuto akci. Mohu být kandidát na tuto funkci. Eh, k britskému příteli chci říci Nord Stream. Ano, to je dobrá připomínka. Nord Stream je dokladem čeho? Je to doklad nedostatku přítomnosti Evropské unie dokladem toho, že neexistuje v Evropě evropské energetické společenství. Takže eh, ti jako Brexit Party eh, rádi hovoří o Nord Stream, ale možná by měli raději přispět k vytvoření energetického společenství, které tak zoufale potřebujeme a to, co možná nejdříve. Děkuji. Nyní na minutu a půl pan Alard. Eh, ano, děkuji. Rád bych pohovořil nejenom o problémech, také o e, výzvách, šancích a možnostech pro e, do budoucna. Tato konference o budoucnosti Evropy je načasované demokratické cvičení, e, jak jsme slyšeli, Eh, mm, mm, bude tady eh, to progresivní agenda evropského eh, projektu. Když lidé v Skotsku hm, hlasovali pro to, aby zůstali, tak jsme tomu říkali, důvěřujte nám, pokračujeme tom a měli bychom se dívat na budoucí hm, evropské hodnoty. Tyto hodnoty jsou pevnější než jiné vize. Tato konference je nutná, protože jsme, se nás útočí, hm, útočí se nás strany populistů. Politika nemůže být potichu. Buď půjdeme ku předu, anebo se budeme vracet 2020. Tato konference je, způsob, je cesta ku předu pro všechny členské státy, včetně eh, eh, budoucích členských států. Skotsko je eh, budoucí členský stát. O tom není pochyb. A e, začněme e, Skotsku, bude součástí, e, až nebude součástí Evropské unie. Z dlouhodobého, před dlouhou dobou jsme říkali, budeme se dívat na Skotsko. Jsou to civilizační ideje. Jedna z myšlenek, které jsme rozpracovali ve Skotsku, je mít tady demokratickou participaci všech lidí, kteří ve Skotsku žijí, ať už pocházejí odkudkoliv, ať jsou jakékoliv národnosti. To by bylo fantastické, kdybychom začnili také příspěvek všech těch, kteří žijí v Evropě, v rámci této Evropy, té konference nejenom občané EU. Měli by se zaangažovat evropské instituce, a protože Skotsko se bude těšit na to, že přispěje k této diskuzi jako budoucí členský stát Evropské unie. Pan Beck má dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 2000 Evropská unie nastartovala svou Lisabonskou agendu ehm, a ehm, mělo to být nejvíce ehm, dynamická eh, společnost, eh, vědomostní společnost roku 2010. 2010, eh, tento rok se blížil a pomalu eh, se tyto prvky z agendy vytrácely eh, a plán byl přejmenován na Evropa 2020, tedy strategie Evropa 2020. Rok 2020 se dostavil a velice konkurence konční a vědomostní ekonomice. E, možná bylo to takovým morálním e, šampionem světa, ale zároveň jsme tady měli e, největší příjmy spotřebitelů a korporátní daně v rozvojovém světě, vyšší nezaměstnanost a nejnižší růst, kromě Japonska. V nejintegrovanějších zemích eurozóny Ehm, byla v ekonomické údaj dokonce horší než ehm, ve eh, srovnání eh, eh, členských států, které nemají euro. Předseda, předsedkyně komise teď navrhuje konferenci o budoucnosti Evropy, tak, aby Evropská unie se stala demokratičtější. Zmiňuje ehm, ekonomiku pro lidi, ale zároveň navrhuje více daní a zelenou dohodu EU pro 1 trilion, za 1 trilion euro plus. Jestliže Ehm, vliv Evropy na eh, evropské klima prostředí je minimální. A jménem ehm, evropského způsobu života eh, tady eh, se zasazuje za více neevropské imigrace, tak aby Evropa byla méně evropská. Konec. Evropské demokracie nej, to nejde jenom o evropské občany. Sigmund eh, Freud hovořil o útěku do nemoci anebo do útěku do chorob, tak aby popsal neurotické vyhýbání se neuspokojivého stavu a neuspokojivé reality, než že by se postavil tváří tvář boji a snažil se znovu získat zdraví. Tento neurotický pacient chce i nadále zůstat nemocen. Není tady lepší diagnóza eh, celé Evropské unie dnes, eh, kde stojíme tváří tvář hrozivé ekonomické pravdě. Eh, Evropská komise se snaží získat narkotickou předávkování, integrace tak, aby si ještě udělala rozšíř větší dovolenou a aby přehlížela realitu. Jedno a půl minut má pan Krasnodovský. Please don't whistle in the chamber. E, mm. Děkuji, paní předsedkyně. Budoucnost Evropy to není to též, jakožto budoucnost Evropské unie. Evropa existovala ještě dříve, než vznikla Evropská unie. Na to bychom, e, to bychom si měli vždy připomínat. Evropa bude existovat i nadále, až EU přestane existovat, respektive až nalezneme novou formu politické spolupráce pro naše země. Bez pochyby ovšem eh, při zohlednění tohoto malého, ale důležitého rozdílu musíme myslet na budoucnost Evropy. Tuto diskusi potřebujeme. Na jedné straně máme velké myslitele, jak na konzervativní, tak na levicové straně, na levicovém křídle, kteří říkají, že se evropská civilizace nachází v kritickém stavu a zároveň všichni vnímáme, že je třeba EU zreformovat. To je pravda. My jsme pro otevřenou upřímnou diskuzi, aniž by se před něm vylučovali nějací lidé, kteří smýšlejí jinak, například kritikové další integrace. A nemůžeme předem vyloučit nějaké zásadní, hluboké změny. Někteří jste hovořili o Evropské republice, ale já si myslím, že evropské občany nemůžeme rozdělovat na dobré a špatné. Co se týče diskuse o budoucnosti Evropy, zde souhlasíme i s tím, že třeba zapojit do ní i občany, ale zároveň velmi dobře víme, že neexistuje nějaká jednotná evropská veřejnost. Proto by se tyto debaty měly odvíjet na národní úrovni a nesmí, ne, ne, nedomníváme se, že by parlamentní debaty měly nahradit debaty mezi občany. Potřebujeme celospolečenskou eh, diskusi a nějaká změna může být pouze v souladu s článkem 48 slomy o fungování EU. Pan Šol, děkuji paní předsedkyně komise přenechala Evropskému parlamentu v tomto procesu, který bude trvat dva roky, vedoucí roli a to je správné. Pomocí dnešního usnesení parlament eh, předkládá Radě Komise Evropské veřejnosti konkrétní návrh přístupu cílím metodám toho, jak společně se všemi občany vytvořit nové nastavení evropské politiky, tak abychom mohli eh, řešit veškeré výzvy, se kterými přijde budoucnost a také veškeré každodenní problémy. Po letech krize a snahách ji zvládat jde nyní o to, abychom si společně rozhodli o tom, jaký způsob EU chceme a potřebujeme, co je třeba změnit či nově rozpracovat. Já si myslím, že klíčový přístup parlamentu je naprosto správný. Jde o to, aby od samého počátku jsme se soustředili v té kompetenci na občany, Oni budou středobodem konference a musíme k tomu přistoupit inovativně a v rámci reprezentativní demokracie dát občanům také možnost se účastnit veškerých procesů na základě participativní demokracie. Ano, konference o budoucnosti Evropy znamená v prvním místě, že vyslechneme občany, jejich očekávání, představy o budoucnosti Evropy. Občané musí rozhodnout o tom, kterým tématům se budeme věnovat a jakým způsobem odstraníme demokratické deficity a vypracujeme nové politické strategie, jakým způsobem zajistíme, že Evropská národní politika politika bude schopná obcát i v každodenním životě. Milí zástupci IDEKR, proč máte strach před občany, kteří chtějí v Evro- na evropském kontinentu vytvořit solidární způsob soužití. K tomu potřebujeme transparentnost a využívání dnešních moderních způsobů komunikace. I proto bude konference muset jít nad rámec tehdejšího konventu. Děkuji. Pan Papadakis na jednu minutu. Děkuji. Když hovoříme eh, o budoucnosti Evropské unie, která je unii monopolů již eh, celé desítky let, uvědomme si to. Dnes máme Brexit, různé rozpory, napětí a máme zde řadu konfliktů. Procházíme krizí kapitálu, což má samozřejmě také dopady na celou EU. Na druhé straně vnímáme, že lidé, a zejména mladí lidé, již nevěří v evropský projekt. Hovoříme o zapojení účasti občanů na té konferenci a o to, že jejich názory mají být povinně zapracovány. Všichni i GUE toto vzali jistým způsobem jakožto záminku. Ale přesto navzdory tomu se EU nezmění. I pravicoví extremisté se dopouští chyby, neboť vykořišťovatelský systém bude i nadále pokračovat a zejména budou i nadále pošlapávána základní práva. Evropská unie musí vrátit zpět moc národům. Potřebujeme sociálnější Evropu. Děkuji, pan González Pons. Evropská unie je projektem eh, míru v reakci na válku. Jsme první generací, která neprošla válkou a jsme generací, která na válku zapomněla. Evropská unie v dnešní době je mírovým projektem, eh, který se ale zastavil a začíná couvat zpět. Evropa byla sen, ale dnes ta realita je neuspokojivá. Musíme ten sen obnovit. Ale žijeme v době, kdy my, politikové, nemáme eh, legitimitu k tomu, abychom snili a politikové dnes často příliš používají prázdná slova a slogany. Rozlišujeme mezi sebou a občany a, říkáme, že tady se snažíme být blízko občanům, ale přitom právě občané nás volili. My sami jsme občané a pokud ne, tak co děláme v tomto parlamentu? občanská schromáždění paralelní k parlamentu eh, jenom zbavují eh, parlamenty legitimity. Evropa nepotřebuje politiky, které, kteří sní, potřebuje politiky, kteří věří, eh, věří v Evropskou unii bez nacionalismu, bez hranic, bez diskriminace, kteří věří, že Evropa není jenom Evropská rada, kteří věří, že společně můžeme být lepší, kteří věří ve federální Evropu. Dnes rozhodujeme o tom, jak budeme pracovat, ale musíme především se rozhodnout, kam směřuje. A to je to nejdůležitější, v jakou Evropu věříme a ne o jaké Evropě sníme. Děkuji. Pane González Ponci, je tady na vás eh, modrá karta.